Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Posete se, prosím. Buongiorno a tutti. Eh, dobrý den. Eh, vyhlašuji naše zasedání eh, našeho výboru za zahájené, jde o ustavující zasedání a samozřejmě všechny členy vída, vítám. Máme tady spoustu nových členů. Eh, vítám také eh, staré členy, eh, kterých je také bezpočet. Všem bych ráda připomněla, že už jsme začali a ti z vás, kteří zatím jste nezaujali eh, své místo a kteří tady nemáte být, tak prosím, abyste opustili místa. A dále připomínám, že naším účelem je pouze zvolení eh, předsedy nebo předsedkyně a čtyř místopředsedů, to znamená dnes nemáme v plánu žádnou diskuzi, kromě případných připomínek čistě k tomuto tématu, to znamená k volbě předsedy a místopředsedů. Eh, Pořad jednání tedy má jako hlavní bod volbu předsedy a e, místo předsedů. Budeme postupovat bod po bodu. Předseda, pak místo předsedé. E, dnes tady máme několik e, náhradníků, řádných členů, já je nyní přečtu. Víte, že před Eh, volbou předsedy a místo předsedu je třeba konkrétně uvést všechny náhradníky. Takže začnu eh, skupinou EPP. Kolega Bensten eh, je nahrazen Esther de Lange, Christian Nelen panem Langenem je nahrazen. No, ten se dokonce zasloužil o potlesk. Paní Nibler je nahrazena panem Píprem. pan Patricello, toho nahradí kolega Salíny, Saudargas, toho nahrazuje, nahrazuje pan González a ve skupině S a D jsou zde tito náhradníci. Balčitis, eh, místo něho je tady Vladimír Manka, Stanišev nahrazuje ho Někov, Adama Gireka nahrazuje pan Ludvíkson, Dana Nika, nahrazuje ho Salin Boza. EKR pana Grobarčíka nahrazuje Sampotero a v ALDE paní Mlinar nahrazuje, nahrazuje pan Telička. Za zelené Mutikofera, Mutikofera nahrazuje Žado a úplně nakonec za F, EFDD eh, Boreliho nahrazuje paní Laura Ferrara. Prosím. Ja, um, ich bin uh, in Vertretung. Já jsem náhradnicí za Pabla Ešení Kroba. Isn't Okay, wonderful, he is here. A vidím, že dorazil, takže vše v pořádku. Neviděli jsme se. Paní předsedající, výborně. No, to jsou tedy náhradníci, eh, ta jména byla zaslána sekretariátu, jak víte, není možné provést nahrazení eh, později než před hlasování, to znamená, musí to provinout předtím a tímto tedy uzavírá možnost eh, náhradníků. Obracím se tímto na sekretariát. V kvorum je v pořádku. Eh, všichni víte, že kvorum činí 17 členů výboru, ale nás je tady samozřejmě více. A my tedy můžeme vzhledem tomu, že kvórum je naplněno, přejít k volbě předsedy. Má někdo nějakého kandidáta, která skupina chce někoho nominovat? Paní Karic, prosím, pan Karic. Děkuji za EPP. Bych rád navrhl pana Buzeka jako předsedu tohoto výboru. Paní předsedající, eh, vyslechli jste si nominaci kolegy Bozeka a obracím se tedy na něho, zda přijímá tuto nominaci. Ano, souhlasím. Kandiduji do této funkce. Výborně, říká paní předsedající. Mám povinnost se zeptat, zda a Máte nějaké další návrhy na kandidáty? Žádné další návrhy nejsou. A proto si dovolím navrhnout, pokud souhlasíte, abychom zvolili pana Buzeka aklamací. Con questo applauso di acclamazione. Pan Buzek je zvolen aklamací, dostal jsem mu i potlesku a mě zbývá pouze mu popřát hodně úspěchů jménem vás všech a přenechat mu toto místo, kde teď sedím. A samozřejmě mu přeji hodně úspěchů a e, úspěšnou práci v tomto výboru. Thank you. Uh, thank you very much, colleagues. Děkuji, milí kolegové, milé kolegyně. Děkuji za vaši důvěru. Mohu vám zaručit, že naše diskuze budou otevřené a spravedlivé. To platí také pro naše zasedání. Máme jednací řád, je to vždy užitečné v případě, že nastane nějaká komplikovaná situace. Dovolte mi, abychom přešli k dalšímu bodu dnešního jednání. Rádi bychom zvolili funkci prvního, druhého a třetího předsedy nebo místo předsedy či místo předsedkyně a budeme postupovat jednotlivě. Rád bych vás informoval o tom, že náhradníci, kteří budou hlasovat místo řádných členů, tak jejich jména byla již sdělena paní Tojou na začátku dnešního zasedání. A já bych se vás pouze rád zeptal, že teď nás bude čekat ještě asi tak 20 minut. Zda navrhujete nějaké případné změny. Pokud ano, tak tak prosím učiňte ještě před hlasováním, před oznámením eh, volby. Velmi dobře víme, že kvórum bylo dosaženo. A na řadě je eh, nominace na funkci prvního místo předsedy nebo místo předsedkyně. Prosím. Děkuji za slovo, blahopřeji vám, pane předsedo. Ráda bych eh, prezentovala skvělou kolegyni Patrici Toju jakožto kandidátku na eh, funkci první místo předsedkyně. Pan předseda, eh, činíte tak jménem skupiny SAD. Poprosím paní Toju, aby se vyjádřila, zda souhlasí s touto kandidaturou. Ano, souhlasím. Děkuji. pak na vás mám další dotaz. Ehm, existují nějaký, nějací další kandidáté? Nikoliv? Mám tedy velmi jednoduchý návrh. Volba aklamací. Milá Patricie, paní Tojo, je pro mne potěšením vás pozvat za předsednický stůl, abyste se posadila vedle mne velmi mi tím pomůžete. Netrvalo ani pár vteřin a opět se vracíte eh, za tento stůl ve funkci první místo předsedkyně. A tuto funkci jste zastávala také v minulém období. Nyní nás čeká volba druhého místo předsedy. Jak to vypadá s kandidáty? Vidím zástupce EKR. Prosím, máte slovo a prosím, představte se. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem Ashley Fox. Jsem tady náhradníkem za pana Čičestra, skvělého kolegu, a je pro mě potěšením eh, eh, prezentovat pana profesora Henkla jakožto druhého místo předsedu eh, tohoto výboru. Pan předseda, mám stejný dotaz jako před chvílí. Jsou zde ještě nějaké další kandidatury? Nevidím žádné návrhy. Of course, I must ask Mr. Henkel. Zapomněl jsem se zeptat pana Henkla, zda souhlasí eh, s touto kandidaturou. Ano, v tom případě vám děkuji. Budeme postupovat stejně. Volba aklamací. Děkuji. Milí kolego, blahopřeji vám a prosím, abyste se připojil k nám za předsednický stůl. Děkuji. Jako vždy eh, pracujeme v ITRE velmi rychle, což je skvělé, protože eh, v dalším období nás čeká spoustu práce. Takže je dobré, že jsme schopni pracovat rychle. not <laughs> necessary. the same way. Good. Uh, dear friends, let us go to the... Milí přátelé, nyní přistupme k volbě třetího místo předsedy nebo místo předsedkyně. Prosím o vaše návrhy. Zague. Prosím. Já bych rád za GUE nominoval pana Miloslava Ransdorfa jakožto třetího místo předsedu. Pane Ransdorfe, souhlasíte? Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tímto návrhem. Jsou nějaké další návrhy na kandidaturu? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat a opět volba proběhne aklamací. Uh, dear colleague, congratulations. Blahopřeji vám, milý kolego. Prosím, abyste se šel posadit k nám. V neposlední řadě volba čtvrtého místo předsedy nebo místo předsedkyně. Prosím, abyste uvedli kandidáty. Paní Ferrera za skupinu EFDD. Eh, dobrý den, pane předsedo. Za skupinu EFDD bych ráda nominovala pana Tamburána na funkci čtvrtého místo předsedy. pan předseda, tedy pan Dario Tamborano. Eh, milí kolego, souhlasíte s touto kandidaturou? Dobře, děkuji vám, děkuji za váš souhlas. Další kandidát za ALDE, pan Frederik Ferle. Mm, děkuji, pane předsedo. Ne, já nekandiduji, ale rád bych prezentoval, prezentoval našeho kolegu pana Petersena a rád bych ho nominoval za naši skupinu. Pan předseda, pane Petersne, souhlasíte? Jste ochoten kandidovat? Odpověď ano, souhlasím. Pan předseda, děkuji. Máme tady dva kandidáty. A v případě dvou kandidátů probíhá tajné hlasování, tajná volba. Budeme hlasovat elektronicky. A rád bych vám předtím řekl několik informací, které jsou velmi důležité. Každý člen může hlasovat samozřejmě pouze jednou. V prvním kole vyhrává kandidát, který získá absolutní většinu hlasů. Ve druhém kole, pokud první kolo nebylo úspěšné, tak ve druhém kole vyhrává kandidát s vyšším počtem hlasů a jde o počet hlasů pro tohoto kandidáta. A v případě stejného výsledku pro oba kandidáty tak eh, seniorně starší kandidát je ten, který je zvolen. Takže pravidla by měla být poměrně jasná. Vidím ale, že eh, je třeba si ještě věci ověřit. Prosím, máte dotaz? Já jsem Peter Eriksen za zelené. Eh, byl bych rád, aby Alde vysvětlil, proč prezentovali nebo předložili návrh na nového kandidáta, přestože už eh, proběhlo jednání o eh, tom, kdo bude kandidovat. Pan předseda. Vysvětlení um, pro výbor možné je, ale je to na politické skupině, je to jejich volba. Eh, pan Fedeli, jak eh, mm, Peterson ví, eh, že jde o většinu. Tady není to tak, že by jedna skupina měla plnou většinu a my máme právo jmenovat vlastního kandidáta, to jsme také učinili. Pan předseda, toto vysvětlení chápu. zde případně nějaký další návrh na kandidáta. Nechtěl bych vám v tom bránit, ale myslím, že už tady žádná další kandidátura není. Ale co je důležité? Jde o tajné hlasování a budeme hlasovat elektronicky. To znamená, že potřebujete eh, své karty pro hlasování. Chybí někomu karta? Pane předsedo, já jsem tady byl na předchozím zasedání, zasedání výboru INTE a nechal jsem si kartičku v, eh, v hlasovacím zařízení a služba tady pravděpodobně ji odstranila. Pan předseda, ještě někomu dalšímu chybí karta, protože my to můžeme napravit. Poskytneme vám náhradní kartu během pár minutek. Proto se opravdu ptám, zda Nechybí karta ještě někomu jinému? Nepotřebuje někdo další náhradní kartu? Budeme potřebovat tři, možná pět minutek na náhradní kartu. A našla se vaše původní karta, což je skvělé, pane kolego. Děkuji našemu personálu. Ještě někdo další? Nějaké dotazy? Vysvětlím vám, jaká jsou pravidla postupu. Máme dva nominované kandidáty, známe jejich jména. Je to pan Peterson a pan Tamburano. Přečetl jsem je v abecedním pořadí a v tomto pořadí se na vás bude také obracet. Pane Petrsné a pane Tamburáno, vy jste tady nyní na seznamu. A jakmile začneme hlasovat, tak hlasování uvedu tím, že řeknu, otevírám hlasování, to je začátek hlasování. Máte tam zelené tlačítko, což je kandidát číslo jedna. A červené tlačítko je pro kandidáta číslo 2. Takže ještě jednou. Zelené tlačítko je tlačítko pro pana Petrsna a červené pro pana Tamburáno. Při hlasování, pokud budete chtít zvolit pana Petrsna, stlačíte zelené tlačítko. A nebo pokud si přejete zvolit pana Tamburána, pak stlačíte červené tlačítko. My pak sečteme hlasy a to proběhne elektronicky. Jde o tajné hlasování, což je důležité. Pokud někdo udělá chybu, tak dokud neukončím hlasování, tak svou chybu můžete napravit. To znamená, můžete místo zeleného tlačítka tisknout červené nebo naopak. Platí to pro oba směry. Ale jakmile ukončím hlasování, tak už žádná další změna možná není. A už proběhne počítání hlasů. Dobře. Nejdříve vyzkoušíme, zda funguje zařízení, zařízení, to znamená testovací hlasování. o čem bychom tak mohli hlasovat. Takže kdo hlasuje pro Brazílii a pro, kdo hlasuje pro Argentínu, pokud jde o vítěze fotbalového šampionátu. Řekněme si, že Brazílie dostane zelené tlačítko a Argentína ne, musíme to udělat v abecedním pořádku. Takže Argentina má zelené tlačítko a Brazílie má červené tlačítko. A zahajují testovací hlasování. No, no. Well, has everybody voted? Hlasovali všichni? No, no, no, no. I will help you. <laughs> Thank you. I will help you. Now It will be okay. <laughs> This is <laughs> great. great president. Has anybody voted? Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Podíváme se na výsledky. Brazílie dostala 31 hlasů, Argentina 22. A čtyři z vás byly na rozhodnutí. Znamená to, že naše zařízení funguje. V prvním kole je třeba získat absolutní většinu. má být kandidát zvolen. Ve druhém kole stačí pro zvolení vyšší počet hlasů. Máme tady dva kandidáty. To znamená, ten, kdo získá vyšší počet hlasů ve druhém kole, je zvolen. Můžeme začít. Je to všem jasné? Výborně. Zahajuji hlasování. Everybody has voted. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Výsledek je takový, že pan Petersen dostal 37 hlasů a pan Tamburáno 22 hlasů. Bylo dosaženo absolutní většiny hlasů a ty získal pan Petersen. Blahopřejeme vám. A prosím vás, abyste přišli za, abyste přišel za předsednický stůl. 17? Okay. 17, yeah, 17, sorry. 17. 37, 17, yeah. Pan předseda se omlouvá, eh, nebylo to 22 hlasů pro pana Tamborána, 17. Ještě několik eh, sdělení na závěr dnešního zasedání. Vidíte, jaké bude předsednictvo. <laughs> Eh, well, few which could be very important for... Eh, jde o poměrně důležitá sdělení, ale vidím, že předtím ještě se někdo hlásí do zem. Prosím. Eh, já bych rád vydal prohlášení, nebo rád bych se vyjádřil k tomu, co vidíme dnes tady došlo k porušení pravidel, protože se ukazuje, že e, v e, Evropském domě se ignorují pravidla a e, v tomto případě mimo jiné hovořím o hnutí pěti hvězd, což je politická skupina v Itálii. A rád bych tomu doplnil, že poukázání na nesprávných postupů neznamená, že nerespektujeme instituce. A je pro mě velká čest být členem tohoto výboru. Myslím si, že to je strategické pro prosperitu budoucích generací a já si myslím, že toto období těch pět let bude opravdu rozhodující pro další výzvy, které na nás čekají, které čekají na Evropu. Já doufám, že evropský model, který společně vybudujeme, bude exemplárním příkladem přes to, co se tady dnes děje, že dosáhneme demokracie, míru, eh, zapojení do postupu a prosperity pro následující století. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Děkuji za vaše prohlášení. Já bych eh, vás tady rád všechny znovu vřele přivítal možná ještě mimořádně nové členy nového parlamentu. Náš výbor je velmi velký. Je to třetí největší výbor eh, v Evropském parlamentu. Program naší práce je velmi pestrý. Máme před sebou spoustu eh, témat, malé střední podniky, průmysl, eh, výzkum, inovace, digitální ekonomika, digitální agenda a samozřejmě energetika, což je velmi důležité pole našeho zájmu. Čím se budeme zabývat v následujících eh, týdnech? Jde o eh, kandidáty do komise. Příští týden ve Štrasburku proběhne slyšení s panem Feročím, což je eh, Mm, kandidát místo pana Tajányho do komise. Pan Levandovský je přítomen. Máme spoustu forma, bývalých ministrů v našem výboru, mm, komisařů. A všichni jste eh, velkými profesionály. Jak vyplývá z vašich životopisů. Náš výbor je tedy pro Evropský parlament velmi důležitý. Další důležitá věc je, že 22. července se budeme zabývat strategií pro energetickou bezpečností na základě návrhu Evropské komise. Bude tady také zástupce Evropské komise, aby nás informovali o stavu eh, TTIP a probíhajících jednání této dohody, což je eh, zásadní také z hlediska energetiky. Energetická bezpečnost, ceny, eh, klima, příslušné cíle, to jsou všechno témata naší blízké budoucnosti do konce tohoto roku. Dále například digitalizace, elektronický trh, reindustrializace. To vše máme na programu do konce tohoto roku. Těším se na vzájemnou spolupráci stejně jako na spolupráci se skupinou koordinátorů, ale samozřejmě také se všemi jednotlivými členy. A jsem si jistím, že společně můžeme dosáhnout hodně věcí, máme před sebou pět let, takže nám všem přeji hodně úspěchů při vzájemné spolupráci. Děkuji.